Zahajuji tímto zasedání přerušené 20. 20. dubna 2012. Zápis a přijaté texty z 20. dubna 2012 máte k dispozici. Ptám se, jsou nějaké výhrady k nim?